So. Right. Good morning. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a pánové. Vítáme vás na našem dnešním setkání výboru AFED a dostáváme se k bodu číslo dvě našeho programu a to je přijetí pořadu jednání. Máte k tomu nějaké připomínky, poznámky? Není-li tomu tak, tak toho považujeme za schválený. A nyní trojka. Žádná sdělení nemám v tomto okamžiku. A nyní čtyřka. Schválení našich schůzí. 13.11. to je zápis z roku 2017. Pokud nebudou žádné připomínky do konce dnešní schůze, tak je budeme považovat rovněž za schválené tyto dokumenty a nyní je to bod číslo 5 a 6. A toto je společná výměna názorů. Rád bych mezi námi přivítal vás všechny na našem slyšení ohledně externích finančních nástrojů, které se týkají zprávy, kterou jsme připravili k tomuto tématu. Maliče Šáke je naši zpravodajkou. Vítám ji mezi námi a dovolte, abych velice stručně zmínil toto téma. Evropská unie v současné době prochází takovou revizi v poločase těchto nových externích nástrojů, finančních nástrojů v tom kontextu po roce 2020 v rámci víceletého finančního rámce. Naše zpráva se snaží samozřejmě již předem se připravit na legislativu, která nás čeká. Rád bych vám připomněl to, že Evropský parlament bude součástí řádného legislativního postupu tohoto celého procesu, přesně tak, jak tomu bylo u těch stávajících nástrojů. Dneska jsme zde pozvali zástupce Evropské komise a i zástupce SVČ, jakož i mnoho různých odborníků, aby nám poskytli více informací o hlavních politických směrech, hlavních záležitostech, které bychom měli zvážit. Pokud jde o tu Samozřejmě, že eh, pokud jde o eh, kontrolu v poločase, důležité je, abychom se podívali na radikální změny v rámci nového prostředí, nový strategický rámec, eh, nové oblasti pomoci, které poskytuje Evropská unie. A proto bych rád požádal komisi a i SVČ, aby nám vysvětlili, proč nedošlo k tomu, aby předložili akty přenesené právomoci v tomto ohledu. A FED samozřejmě s paní Mogherini a panem Hánem, komisaři, se zapojí i do takzvaného strategického dialogu a programování těchto nástrojů pro roky 2016-2020, pravděpodobně 2020 pravděpodobně k tomu dojde 21. a 22. února, ale ještě musíme toto datum potvrdit. A samozřejmě, že jsme rovněž vytvořili pracovní skupinu ohledně těchto vnějších finančních nástrojů, kterou vede paní Šáke jednak tam analyzujeme nástroje z roku, pro rok 2014 a zároveň eh, zapojení Evropského parlamentu do eh, jednotlivých procedur a přípravy strategického dialogu. A nyní dovolte, abych vám představil naše hosty. Prvním je známý host v našem výboru, pan Christian Lefer z Evropské služby pro vnější službu, který je zástupcem generálního tajemníka a je s ním zde mezi námi i pan Filiberto Seriano Serebrondi, který vede na SVČ divizi pro rozvojovou pomoc a koordinaci. Dále no, je to paní Miriam Ferran, která je ředitelkou pro strategii a Turecko z TGNR z komise, paní Hilde Hageman, která je ředitelkou eh, služby pro zahraniční finanční nástroje z komise. Dále je to pan Jean-Louis Ville, který je výkonným ředitelem pro eh, otázku jednotlivých národů a mírové záležitosti z DGDF z komise. Dále je to pan Andrew Sheriff eh, z centra ECDPM a paní Isabel Inanides, která je politickou analytičkou z Evropského výzkumného střediska, která se zabývá implementací a studiemi v této oblasti. A dále je to pan Richard Young z střediska Carnegie Europe z Bruselu, který prezentuje různé příklady případové studie v této oblasti, pokud jde o podporu občanské společnosti v Turecku, Ukrajině a Egyptě. A dále to Sonja Rejně Čianides, která je výkonnou ředitelkou Evropského um, orgánu pro budování míru v Bruselu EPLO. Rád bych navrhl, aby jsme postupovali následujícím způsobem. Nejprve to bude prezentace paní Šláke, našeho, naší zprávy, a pot, to bude asi pět minut, a poté bych každému zástupci z panelu eh, za SVČ a komisi dal pět minut a odborníci poté budou mít sedm minut. Na konci bude mít možnost ještě otázek a odpovědí, včetně hm, poznámek eh, ze strany stěnových zpravodajů. Paní Mariče Šáke poté povede naši schůzi a přednese nějaké závěrečné slovo. Čili to je všechno z mé strany a nyní a eh, paní Marita Šáke. Děkuji, děkuji za slovo milí Davide, milí kolegové, dámy a pánové, milí hosté. Jsem ráda, že návrh této zprávy zde můžeme projednat v rámci tohoto hodnocení v poločase nějaké možné cesty vpřed, architektura nových finančních externích nástrojů. Vystupuji zde nejen jako zpravodajka, ale i šéfka pracovní skupiny pro vnější finanční nástroje. Všichni naši členové samozřejmě můžou zúčastnit um, této skupiny. My samozřejmě společně i s SVČ, kontrolujeme politické cíle, dále vhodnost využívání těchto finančních prostředků, žádné využívání a tak dále. Čili my se zapojíme do strategického dialogu, přípravy tohoto hodnocení v poločase, dále samozřejmě jakékoliv ponaučení, které vyplývají z hodnocení eh, této problematiky, dále je to zapojení se subjekty, kteří jsou zodpovědní eh, pro, za tuto problematiku nejenom v našem výboru, ale externí odborníci a my samozřejmě pokračujeme v této diskusi ohledně diskuse po roku 2020. Víme, že je to opravdu velice ožáhané, ožáhavé téma i v tomto týdnu. Po naučení. Tak tyto nástroje by měly být strategičtější a koherentnější, měly by být pružnější v případech krize nebo rychle se měnící situace přímo v terénu a udělat vše proto, aby tyto nástroje byly efektivnější a méně byrokratické. Máme zde jasná hodnotící kritéria, jež jsou zakomponována do těchto politik, tak aby jsme mohli zároveň zhodnotit, zda se nám povedlo dosáhnout stanovených cílů. A v neposlední řadě je zásadní, aby zde existovala lépe organizovaná kontrola ze strany parlamentu. Strategický dialog zatím a jeho struktura podle našeho názoru není dostatečně eh, stanoven, nemáme dostatečné informace, často je získáváme pozdě. Nemělo by takové cvičení, kde pouze něco podepisujeme nebo očkrtáme za Evropský parlament, měl by to být opravdu seriózní strategický dialog. To platí i o diskuzích ohledně nové architektury cokoliv připravím, já nechci vystupovat nějak dogmaticky, ale cokoliv připravíme, navrhneme, měla by tam být větší kontrola, více jednání, více akce ze strany eh, jednotlivých orgánů a i našich partnerů. Mělo to být založeno na politikách a ne pouze na těch samotných nástrojích. Měli bychom být otevření a zároveň ty hodnoty, které jsou pro nás důležité, například ty lidská práva, tam musí být zahrnuty. Já samozřejmě, protože tam dochází k určitému posunu v oblasti těchto finančních prostředků a využití. Samozřejmě, že řízení krize je nyní velice důležité. Ad hoc prostředky se využívají mm, často eh, na úkor jiných eh, stanovených cílů. A to rovněž musíme kontrolovat například ten svěřenecký fond s Tureckem a tak dále. Vidíme, že zde probíhá mnoho ad hoc aktivit eh, a projektů, kde je nedostatečná kontrola ze strany Evropského parlamentu, čili je zde ještě mnoho možností pro zlepšení, o tom už jsem se zmínila, všem neměli bychom postupovat nějak dogmaticky, pouze se nějak zuby zubě nechci držet těch nástrojů, protože jsme je vytvořili, ale podívat se na to strategickým pohledem, nějakým měřitelným dopadem a to nás vede k otázce, správ, otázce zprávy a řízení celé problematiky. Proto moje základní otázka pro všechny naše panelisty z komise, SVČ i externí experty zní, jak by mohla vypadat tato zpráva a řízení těchto nástrojů, zajistí, aby v rámci této nové architektury hovoří se zde o určité mm, fúzi těchto nástrojů do jedno mnoho, hlavního nástroje, to je takový velice radikální nástroj, jak bude vypadat zpráva a řízení těchto nástrojů, spolupráce mezi komisí a SVČ a jak vy vnímáte roli Evropského parlamentu v tomto ohledu. Protože pokud jste není dostatečná důvěra v tomto ohledu, nebo to, že by nás mohli, řekněme, nějakým způsobem odsunout na vedlejší kole, tak to by samozřejmě vedlo k obrovskému odporu našeho parlamentu. Čili toto jsou takové úvodní poznámky k této pracovní skupině ohledně externích finančních nástrojů. Já si myslím, že nás čeká skutečně obrovská odpovědnost s ohledem na utrácení všech finančních prostředků Evropské unie, takže bychom měli dělat vše proto, že jsme skutečně kvalitním partnerem našich ostatních eh, eh, partnerů, ale zároveň, že dodržujeme principy a zásady. Děkujeme Marii Šláke za úvodní slovo a nyní se dostáváme k našim panelistům, k našim hostům. Pan Leffler bude prvním. Prosím, dávám vám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji, že jste mě spolu s kolegy pozvali na tuto akci. Také začnu tím, že poděkuji Maritě Scháke eh, za práci, kterou eh, eh, na tomto odvedla, na, za její náměty a za její návrh zprávy, o níž se zde dnes bavíme. Nebudu zacházet do těch podrobností strategického dialogu a toho hodnocení uprostřed termínu, protože o tom povedeme s AFETem a s DV eh, ještě eh, strategický dialog eh, v tomto měsíci. Takže navážu spíš na to, co právě Maritě udělala. Musíme si udělat představu o těchto našich zkušenostech, jak co nejlépe díky ním nastavit tu budoucí generaci vnějších finančních instrumentů. Souhlasím s řadou eh, klíčových slov, která eh, Marie Scháke používá. Strategie eh, flexibilní hodnotící kritéria a zajištění efektivního dohledu ze strany parlamentu. Potřebujeme efektivní vedení ze strany našich členských států a musíme zjistit, jak se k tomu nejlépe dobrat. Rád bych eh, zdůraznil pět ponaučení, eh, která si myslím můžeme vzít s eh, řízením toho programu do posud. Za prvé, musíme se postarat o to, abychom v to příliš nerezortizovali. Nemůžeme pracovat v, oddělený, v rámci oddělených rezortů. Musíme se zabývat tím, jak nastavit eh, tu, ten politický mix správně na dosažení našich cílů. Řada těch eh, politických oblastí a výzev, eh, kterým čelíme, jsou navzájem provázané. Dvě zde právě zazněly, migrace a bezpečnost. Tam je ta provázanost je jasná, nemůžeme řešit jedno bez druhé. Musíme jít mnohem eh, dále, musíme se eh, zabývat faktory eh, vedoucími k dobrovolnému a nedobrovolnému vysídlování lidí a, faktory ovlivňujícími nízkou bezpečnost. No a potom musíme pracovat na našich hospodářských instrumentech, obchodní politice, energetické politice, agendě trvale udržitelného rozvoje a zamýšlet se, jak jednotlivé jejich prvky můžeme použít. Druhé ponaučení. Abychom eh, měli, eh, byli schopni správně reagovat na proměňující se politické výzvy a priority, potřebujeme větší flexibilitu. A nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je zjednodušit architekturu a eh, odstranit některé překážky, některé ty ploty, na které jsme naráželi, když jsme se pokoušeli procesy řídit v posledních několika letech. Od roku 2014 jsme byli svědky toho, že je v eh, současném nastavení našich instrumentů řada omezení, která nám neumožnila eh, dosahovat našich eh, cílů tak rychle a efektivně, abychom bývali byli rádi. To je samozřejmě zřejmé, když zamýváme těmi výzvami velkých migračních toků Eh, při nejmenším, pokud jde o eh, ten eh, těžkopádný proces přesunu prostředků mezi kapitolami nebo dokonce jednotlivými nástroji. Hmm. Takže zabudovat další flexibilitu do těch nástrojů nebo do toho nástroje do budoucna je pro nás důležitá výzva ve stejném smyslu ty eh, eh, vícenásobné programy pro každý nástroj nás eh, omezují a i parlamentu brání získat jasný přehled o jednotlivých akcích a nestrácet ze zřetele náš hlavní strategický cíl. Zjednoduchá architektura by nám umožnila, nebo zjednodušená architektura by nám umožnila vytvořit si soustavnější reakce na stále složitější svět, kdy ty eh, problémy, které řešíme, jsou eh, stále více provázané a proto pracujeme na myšlence přeskupení různých nástrojů a zároveň eh, zde musíme ponechávat ta tematická okna a v rámci těch jednotlivých instrumentů, tak aby tady byla prostě jednoduchá procedurální architektura, ale nezbytné eh, politické zaměření a pojistky, eh, díky kterým můžeme eh, zachovat dostatečnou pozornost konkrétním oblastem bez ohledu na ty celkově proměňující se priority. A za třetí, Maritě, říkala, Maritě Skáke říkala, že je důležité, abychom tu politiku řídili podle priorit, ne podle Uh, Nedostatek eh, takové překonující vize je něco, co jsme viděli v rámci tedy toho, toho přehodnocení. Když se zaměříme na úroveň jedlých zemí, tak to vede k takové fragmentaci, díky kterém často zapomínáme pro stromy les. Nebo nevidíme pro stromy les. Takže musíme Eh, při tom eh, dohledu a dialozích a, rozvoji politiky eh, zachovat výhled na, celkovou, na celkové široké politické vyhlídky. Musíme být schopni implementovat politiky, které se budou vyvíjet na různých úrovních a různými rychlostmi, než kdybychom to prostě zasadili do nějakého pevného rámce. Když přejdu na čt čtvrté ponaučení, větší flexibilita. To neznamená méně eh, přeskumu ze strany parlamentu, úplně naopak. Myslíme, že by nám to eh, dávalo eh, lepší příležitosti opravdu se zabývat tou strategickou orientací. Hmm, opět pracujeme tady na té v ambici dát do rozpočtu Evropský rozvojový fond. To eh, samo o sobě by posílilo eh, dohled eh, parlamentu nad důležitou součástí vnější činnosti. na architektura v kapitolu 4 zajistí schopnost parlamentu vykonávat efektivní dohled a zajistit také širší veřejnou transparentnost nad těmi celkovými cíly páté a poslední ponaučení. Musíme eh, navázat na úspěchy eh, stávajícího souboru nástrojů, ale musíme naplnit eh, naše politické ambice. Například Evropský investiční plán a Evropský, plán, Evropský fond pro trvalé udržitelný rozvoj. Tam se bude muset zamýšlet, jak ten hospodářský rozměr efektivněji díky novým efektivním modalitám zapojovat do našich programů. Stejně tak u eh, té bezpečnostní stránky, tam jsme v situaci, kdy samozřejmě ne všechny eh, výzvy, kterým čelíme, lze eh, řešit formálně prostřednictvím evropského rozpočtu, neboť Lisabonská smlouva vylučuje některé výdaje z tohoto rozpočtu. A proto um, paní místopředsedkyně navrhuje um, uh, uh, ty, eh, eh, to lepší plánování vojenských operací prostřednictvím eh, příslušných nástrojů. Tímto způsobem bychom mohli řešit lépe výzvy za našimi hranicemi a výdaje by samozřejmě museli být v, plně v souladu se stávající programy spolupráce, které máme, včetně závazku, který jsme kolektivně přijali prostřednictvím ODA EU. Pane předsedo, a omlouvám se, jsem trochu přetáhnul. Děkuji, pane Leflere, a teď maní Ferán. Děkuji. Christian Leffler vám nabídl takový výhled do budoucna a já se omezím na v takové a, v evropského instrumentu sousedství a instrumentu pro přistoupení které eh, spadají do naší pravomoci a, a řada z nich eh, se a, eh, zmiňuje ve zprávě paní Skáke, tak pokud je o nástroj sousedství, tak ENI zůstává relevantní a přiměření svému účelu. Je třeba a, reagovat, nebo umožnila flexibilní reakci na mm, krizi v Ukrajině, Tunisku, migrační krize a tak dále. Podobně implementace principu eh, diferenciace také umožnila přizpůsobit se vyvíjejícím se potřebám, takže to hodnocení bylo poměrně eh, pozitivní k té flexibilitě instrumentu, ale eh, jak to zúrazňuje vaše zpráva, my jsme také narazili na kapacitu toho instrumentu vzhledem k tomu, že region řešil mnoho krizí a tato flexibilita, i když to bylo velice užitečně naplněné, naplnili se eh, dva svěřenské fondy, eh, vytvořili, tak eh, narazil na své hranice. Takže se musíme zaměřovat při tvorbě nových instrumentů, jak právě Kristian říkal, na další flexibilitu. Pokud o efektivitu, tak NI se také podařilo zlepšit podnikatelské prostředí a obchod v, několika, v několika sousedních zemích a přispět k makroekonomické stabilizace v Jordánsku, Tunisku nebo Ukrajině, tedy v důležitých partnerech. A tam obchod hrál specifickou roli. Jak také vaše zpráva eh, konstatuje, politický kontext v řadě zemích eh, bránil eh, sektorovým reformám v oblasti lidských práv, demokracie a správného řízení. Nicméně ENI velice efektivně podporoval eh, trvalou a trvalou udržitelnou demokracii a, a, a využití těch reform u eh, partnerů, kteří eh, byli odhodláni je provádět. Takže tady máme poněkud smíšený obrázek. Pokud je o efektivitu, tak střednědobé přehodnocení konstatovalo, že příslušné procesy byly efektivně využity s přijatelnou úrovní administrativních nákladů. Použití eh, speciálních opatření, eh, která přispívají eh, v časnému naplnění, zde bylo a také, jsme, také používání z nových modelit, jako směšování s IFI, nám umožnilo mobilizovat další zdroje. Střednědobé hodnocení také ukazuje, že systém sledování a hodnocení poskytuje řádnou zpětnou vazbu, i když eh, eh, učit se z této zpětné vazby, to je stále eh, nové a je třeba se to dále učit při, tomto, při této i další generacích instrumentů. Také zde šlo o transparentnost a odpovědnost. Pokud jde o přidanou hodnotu EU, tak ten instrument eh, eh, se jasně ukázal i jako eh, instrument, který zajišťuje stabilitu, poskytuje přidanou hodnotu a navazuje na řadu modalit, pokud je o schopnost o, se ko- koordinovat s dalšími instrumenty a, a mm, využívat politického vlivu díky dialogu s národními orgány. Takže když se eh, vrátím eh, k tomu úvodu, tak ten instrument, který byl eh, celkově posuzován, je vhodný ke svému účelu. Měl mm, historickou příležitost spolupracovat s sousedy EU v oblasti, které jsou důležité. Pokud jde o předstupní instrument IPA, ten byl taky považován za vhodný k naplnění priorit EU a nadcházející strategie pro západní. Kán by měla být eh, platformou pro eh, další integraci. Tyto instrumenty eh, ukázaly vysokou úroveň flexibility samozřejmě v oblasti naléhavých potřeb, pokud jde o řešení uprchlické krize, kde flexibilita byla také nalezené na podporu západního Balkánu i, Turecko, i Turecka hm, na podporu e, při uprchlické krizi. Ten instrument e, se zaměřuje na strukturální reformy díky e, zavedení toho sektorového přístupu. A i když se implementuje teď teprve nedlouho, tak se zdá, že sektorově je velice silný a, a, díky němu se také zaměřují eh, prostředky na politické oblasti v eh, omezené eh, v omezeném rozsahu. Také jsme si všimli úzké provázanosti se strategií rozšiřování, pokud jde o budování institucí. IPA připravuje země na přistoupení a zaměřuje se na budování institucí, demokracii, eh, eh, vládnutí, eh, vládu zákona, tedy právní stát i hospodářské řízení. Ve své zprávě i v hodnocení jste také poznamenali něco k negativní podmíněnosti a to je věc, kterou budeme posuzovat, když budeme vytvářet nové nástroje také eh, eh, bereme na vědomí to, že se vážíte toho eh, odměňovacího mechanismu a v rámci strategického dialogu ho budeme řešit 22. února. Pokud jde o efektivitu, tak tam byl dosaženo určitého pokroku v administrativní efektivitě a řádné mm, hospodaření, ale v případě Turecka a jsme také zaznamenali obtíže s implementací, zejména pokud je o implementaci eh, v eh, nepřímém zprávě eh, příjemcovskou zemí. A potom, stejně jako u instrumentu sousedství, i zde vidíme velkou finanční páku díky spolupráce, spolupráci s mezinárodními finančními institucemi. Díky tomu jsme schopni mobilizovat dodatečné fondy, ať už soukromé nebo veřejné. Poslední slovo. Přidaná hodnota IPA to hodnotíme velice eh, pozitivně. EU je eh, hlavní dárce v eh, zemích rozšiřujících se a, a má tam tady prostor pro koordinace, i když koordinace s dalšími nástroji, jako je mm, nástroj pro stabilitu a mír, je třeba zlepšit. Ale pořád je tady velká přináhoda ze strany EU. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Thank you, Ms. Ferran. Děkuji vám, paní Ferran. A teď má slovo náš další host. Paní Hardeman, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat v tom, o čem tady hovořili pan Leffler a paní Ferran. Zmíněné nástroje oblasti zahraniční politiky, které eh, řídíme, jsou trochu eh, neobvyklé, protože mají přispět k budování stability a míru, je to nástroj pro partnerství a dále jsou to různé pozorovatelské volební mise v té části eh, demokracie a lidská práva. Jsou velmi flexibilní, jsou velmi rychlé, jsou všechny poháněny tou nadřazenou politikou a nabízejí možnost velmi flexibilní implementace v reakci na měnící se politické priority. Také na, mohou reagovat na diplomaticky citlivé situace ve velmi rychle se měnícím eh, globálním prostředí. Revize v polovině období ukázala, že tyto atypické nástroje jsou velmi efektivní a přinášejí hodně přidané hodnoty v souladu s těmi cíly, které byly formulovány v právním základu v roce 2014. Když se podíváme na ty nástroje pro mír a stabilitu, tak to je klíčový nástroj pro Evropskou unii, který má podpořit diplomaci konkrétními projekty, například předcházení krizí, konfliktů, eh, podpoře Eh, demokratického vývoje a tak dále. A rychlost je tady eh, naprosto zásadní. A současně s tím, ten tomu, že ty nástroje mají přispívat k míru a stabilitě, a jsou to vedlejší nástroje, také potřeba je koordinovat eh, s dalšími nástroji a s dalšími aktéry. To je součást vlastně jejich podstaty. Je to také něco, čemu eh, my věnujeme velkou pozornost eh, každý den, abychom maximalizovali užitek těchto nástrojů a snížili riziko, že se budou překrývat eh, s jinými nástroji. Je to bod, kde chceme znásobit naše úsilí na základě doporučení a těch závěrů z revize. Když se podívám na nástroj pro partnerství, to je zase trochu zvláštní nástroj, Není to tradiční rozvojový nástroj, je to možnost, jak eh, můžeme eh, naplňovat naše zájmy v zahraničí. Víme, že ty zájmy se mění, je to globální prostředí se mění a proto musíme mít nějakou vhodnou kombinaci jak strategického přístupu, ale také velké flexibility eh, v reakci na změněnou situaci. Jeden z těch eh, formovaných závěrů a doporučení se týkal toho, že potřeba mít toto zaměření. A já bych chtěla zdůraznit, že inkluzivní programování, zapojení EAS a různých oddělení komise členských států a dalších aktérů je podstatou tohoto přístupu. A podle mě se nám podařilo najít správnou rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou. Není tady žádné zeměpisné omezení. No to z toho nástroje pro partnerství dělá velmi dobrý program, který nám pomůže ho přizpůsobovat měnícím se prioritám a strategickým partnerstvím. A na závěr ty pozorovatelské volební mise, to je další aspekt eh, tohoto programu pro demokracie lidská práva, to je Mm, velmi viditelná část eh, tohoto programu. Je to zase nástroj, který se musí velmi úzce koordinovat s dalšími, s AAS a s dalšími aktéry, kterých se to může týkat. Tato flexibilita a integrovaný přístup, to jsou eh, velmi důležité součásti těchto nástrojů, to bychom měli dále uchovávat a posilovat v budoucnosti. Paní Šáke se ptala na to, jak spolupracujeme, jak to můžeme dále posílit. Já mohu zdůraznit to, že spolupráce s AS je každodenní, velmi praktická spolupráce. Stejně tak to platí i pro eh, naše spolupráci eh, s různými odděleními komise a samozřejmě spolupracujeme s dalšími eh, aktéry. Co se týče dohledu, Christian Leffler již zmínil to, že možnost rozšíření těchto nástrojů v budoucnosti eh, je možná, je možné eh, i tady mít eh, dostatečný dohled. Je potřeba reagovat i na ty nové podmínky. Musíme mít něco rychlého, flexibilního, a proto musíme mít i ten model dohledu, který umožní zachovat eh, tuto flexibilitu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Hardeman. A jako další má slovo pan Vil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvánku se účastnit Výhoda toho, že mluvím jako poslední, je to, že už prakticky všechno řekli mi eh, kolegové přede mnou, takže já se mohu soustředit na ty několik málo věcí. Já se chci zaměřit na čat, chtěl bych se e, zmínit o tom, jestli je to také efektivní nástroj, je to nástroj, který do, všechny ostatní doplňuje, týká se lidských práv, umožňuje nám řešit všechny aspekty spojené s lidskými právy na celém světě. Eh, neřeší to samozřejmě, ale pomáhá. Máme globální pokrytí, takže pracujeme prakticky všude. Je, nejsou tady žádná omezení eh, toho, s kým budeme spolupracovat. Velmi často pracujeme s nevládními organizacemi nebo s občanskou společností, ale ne výlučně. Máme také partnerství s různými regionálními organizacemi, jako je úřad Vysokého komisaře v Ženevě. Máme také tu výhodu, e, že nepotřebujeme souhlas místních nebo národních vlád těch partnerských států, abychom mohli nasadit naše pracovníky, pokud toto, ta situace na místě umožní a pokud ty nevládní organizace tam jsou ochotny pracovat, to je přirozené omezení, ale není to právní omezení. Uh, eh, musíme také reagovat rychle. A má, mohl bych eh, se zmínit o celé řadě případů, kdy jsme například museli chránit jednotlivce, aktivisty za lidská práva nebo organizace, které jsme museli velmi rychle podpořit flexibilním způsobem ve velmi nebezpečném prostředí. Takže můžeme spolupracovat s fyzickými osobami. Nám umožňuje také chránit eh, tyto osoby v nebezpečném prostředí. Jsme eh, velmi vysoce zaměření, prakticky 60 Eh, naší pomoci je řízeno našimi delegacemi na místě, které mohou posoudit tu situaci na místě. To jsou tedy ty základní charakteristiky a teď mi dovolte, abych se zmínil o, té, o tom hodnocení v polovině období. Nařízení bylo zhledáno jako relevantní od té doby, co bylo přijato, jméno v kontextu eh, těch problémů s ochranou aktivistů za lidská práva. A panuje také koncensus v tom, že tento prvek demokracie lidská práva by měl být zahrnut i v nadcházejícím finančním období. Co se týče efektivnosti, všechny tyto akce přispívají k plnění konkrétních cílů a proto tento nástroj byl sledán jako efektivní. My jsme se snažili tady zohlednit nové priority jako je migrace, míra bezpečnost, možná, že ne e, dokonale. E, dále jde o ty pozorovatelské mise, které e, jsou efektivní, které přispívají ke zlepšení kvality volebního procesu. Co se týče stability, udržitelnosti, dopadu, v tom byl tento nástroj efektivní. do, co se dopadu týče zeměpisného pokrytí a e, rozpočtu, tak e, tady byly připomínky k tomu zaměření s tím, že bychom se měli více zaměřovat na ty státy, které procházejí nějakou krizí nebo naléhavou situací, e, kde panují náročné podmínky, což je samo o sobě obtížné. Soustředit se na ty osoby, které jsou nejvíce ohroženy. Dále se zaměřit na skupiny, které jsou předmětem diskriminace jako eh, komunita LGBT a kolikrát to hodí jiné eh, skupiny obyvatel. Omezení eh, relativně nízké náklady, dobré, dobré finanční toky, efektivní nasazení, dobré využití flexibility u tohoto nástroje. Samozřejmě, že by to šlo zlepšit, já jsem hovořil o těch fyzických osobách, to by možná jako mohlo být vyžívat více. My teď eh, prověřujeme celou naši, všechny oblasti naší práce, abychom mohli zefektivnit to působení, jak to požadovala paní Šáke. Myslím, že s tím naprosto souhlasíme máme problém s výzvami pro návrhy, které jsou někdy příliš byrokratické a e, intenzivní eh, na zpracování, někdy tím také trpíme, takže eh, bychom se mohli zabývat tím, jak nové finanční řízení to zlepší. Doplňkovost, ta je tady jedinečná. Zaplní se tady mezery v některých náročných situacích, kde jiní dárci odcházejí a my potom to můžeme nahradit. Co se týče politického vlivu, tak máme možnost eh, eh, usnadnit situaci nebo usnadnit působení těm obráncům lidských práv v těchto zemích. A na závěr k těm doporučením, a teď to řeknu velmi rychle, protože jsem už vyčerpal svůj čas, chtěli bychom se více zaměřit na obránce lidských práv, kteří se nacházejí v nějaké obtížné situaci, pokud proto je ten správný kontext. Víme, že ten zmenšit se prostor pro občanskou společnost je zdrojem nepokojení. Měli bychom eh, více nasměřovat naše financování tímto směrem. Dále bychom chtěli podpořit také tu parlamentní dimenzi, i to je součástí demokracie. A jestli ještě mohu, pane předsedo, tak tím teď budu muset skončit, protože jinak bych svůj čas přesáhl. E, značně. Děkuji vám, pane Vil. Teď jsme si tedy vyslechli naše čtyři řečníky za evropské instituce a nyní dáme slovo našim hostům. A bylo mi řečeno, že jako první bude hovořit Andrew Sheriff. To, to thank uh, the invitation from the, the committee to address today. Um, what I'm going to do is look uh, a, a bit forward, building on the, the MTR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 vytvoření jednotného nástroje. To znamená jednotný nástroj, který by byl zakomponován, um, který by zakomponoval sobě všechny ty nástroje. To znamená, co zůstane součástí tohoto jednotného nástroje. Tento nástroj by mohl zlepšit simplifikaci, racionalizaci, určitý strategičtější přístup, ale není to zázračné řešení pro strategický deficit nebo nedostatek politické orientace. Máme zde pět rychlých otázek, to znamená, znamená, jak bude vypadat tento nástroj. Bude to globální strategie, agenda pro rok 2030, bude to otázka globální Evropy, jaké jsou um, hlavní zájmy, jak to bude vypadat. Bude to jeden nástroj pro Afriku, nebo to bude jednotný nástroj globálně, jak budou vypadat Eh, různé otázky odpovědnosti, vyčlenování eh, finančních prostředků. Pokud byste tam totiž měli příliš mnoho různých omezených oblastí v rámci tohoto nástroje, to znamená, budete tam i nějaký mm, košík pro, pro ERD, pro nástroj, pro eh, sousedství a tak dále, a tak dále, neznamená to, že budete vlastně dupli, že dojde k duplicitě toho, co již máte k dispozici. To znamená, co, se, co bude součástí tohoto jednotného uceleného nástroje a zajistit, aby to skutečně byl jediný nástroj. Ano, potřeba toho, aby to byl strategický nástroj. Právě v těch podrobnostech a detailech je vždycky tkví největší problém. Flexibilita, ano, to je jasné, na tom se shodneme, ale jaký druh flexibility, jak, jaký způsob zprávy, řízení, jaké záruky nám budeme mít, jak budeme vyčlenovat jednotlivé finanční prostředky. Samozřejmě je to evropský proces a proto by byla škoda, aby na konci tohoto procesu jsme se dostali k bodu, kde zjistíme, že máme úžasný systém, úžasný nástroj propojený s našimi strategiemi, ale zjistíme, že naši partneři jsou velice zklamáni nebo nemají pocit, že to dostatečným způsobem zohledňuje jejich obavy a jejich zájmy. To znamená, že musíme zajistit konzultační proces, partnerský proces, bez ohledu na to, jak obtížné to v EU může být. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní paní Joanne Didis. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání do vašeho výboru a jak víte, ex, naše jednotka pro expoz v Evropském parlamentu v oblasti výzkumného oddělení připravuje pravidelně takové výroční evropské hodnocení. Máte k dispozici návrh tohoto dokumentu, který jsem připravila pro výbor FED přesně k dnešnímu tématu. My se snažíme podporovat zpravodaje v této práci a ráda bych poděkovala sekretariátu vašeho výboru a i zpravodajce paní Šáke za skvělou spolupráci. Ta studie, jež jsme vám předložili, je pouze návrh. Hodnotí každý z těchto externích nástrojů samostatně, poté jsou tam určitá ponaučení, výzvy, které jsou průřezového charakteru u všech těchto externích finančních nástrojů. A zároveň zdůrazňuji to, že když hodnotíme architekturu těchto nástrojů po roce 2020, musíme vzít v potaz určité elementy, na které já se dneska zaměřím. Na, v příloze jsou i určitá specifika, které se týkají otázek podpory Turecka, eh, eh, Egypta a v, s ohledem na podporu občanské společnosti v těchto třech zemích. Pan, eh, já v podstatě budu pokračovat v tom, co řekl pan Leffler. Ano, eh, my jsme velice rádi, že naši zprávu bude hodnotit eh, i SVČ. Jedna z věcí, ve kterých se lišíme, je ta snaha po simplifikaci. Mm, my bychom spíše varovali před nějakou přehnanou simplifikaci či zjednodušením. My sice ano, souhlasíme s vytvořením toho jednotného nástroje, ale podle našeho názoru takovou hlavní výzvou, podle našeho názoru při implementaci tohoto nástroje je ta záležitost eh, určitého přechodu humanitární pomoci v rozvojovou pomoc, bezpečnostní pomoc, vnější eh, mm, i vnitřní záležitosti, to znamená nejenom samotný nástroj sám o sobě. Musíme zajistit komplementaritu těchto nástrojů a nějakým způsobem je zjednodušit, streamlinovat. Zde bychom měli vzít v potaz několik faktorů, tyto nástroje jsou zaměřeny na konkrétní země, podporujeme tam regionální spolupráci, zároveň chcem, musíme brát v potaz regionální specifika, dále je to úroveň rozvoje na straně beneficienta, zda jsou to mm, málo rozvinuté země, více rozvinuté země, křehké země, jakým způsobem centralizovat nástroje i zde přímo z Bruselu. Některé naopak jsou na místě decentralizovány podle toho právě, v jakém stavu se nachází tento beneficient a zajistit to, aby neznamenalo to, že velký větší nástroj bude sebou zároveň nést i více byrokracie protože to by mělo dopad na flexibilitu a naším eh, samozřejmě negativní dopad, zatímco my se snažíme propagovat eh, flexibilitu. Další problematika se týká kontinuity a udržitelnosti. Jedna z hlavních omezení v této oblasti je, že jsme zaměřeni na projekty, máme krátké lhůty, programové cíle, na které se zaměřujeme a strategie, které jsou příliš rozsáhlé a příliš takové zastřešující a je zde obrovská propast mezi těmito dvěmi oblastmi. I přes snahu podporovat občanskou společnost v daných zemích, demokratizační úsilí, právní stát a jeho instituce, tak zjišťujeme, že se zaměřujeme spíše na stabilitu než demokracii. Třetí problématikou je napomáhat právě té pružnosti, flexibilitě a jelikož hovoříme o finančních nástrojích, budu hovořit o takové nějaké fluiditě těchto finančních prostředků. Čemu jsme se poučili v rámci revize MMF? flexibilita je založená i na úrovni stanovených prahových hodnot a ty nízké prahové hodnoty znamenaly to, že jsme opravdu neměli téměř žádné manévrovací pole pro nějaké nouzové, naléhavé potřeby, čili v rámci těchto nástrojů EU nemá nějakou příležitost například financovat nějakou neformální skupinu ad hoc nebo nějaké nové pracovní skupiny, které vznikají na straně občanské společnosti. Jak vyvážet konzistentní přístup s flexibilitou? Flexibilita v rámci těchto nových implementačních modalit byla již implementována na příkladu toho nového svěřeneckého fondu, kterého výsledkem je jeden, jeden ze základních kompromisů. A my si u implementace těchto externích finančních nástrojů musíme položit základní otázku. Jak zajistit, aby ty výsledky, především pokud vláda na druhé straně nechce plnit určitou kondicionalitu a nechce uh, implementovat eh, reformy. Můžeme to udělat tak, že posílíme jednak diplomacii a, eh, a diplomatické úsilí a posílíme roli občanské společnosti. Jak? Například určitými pravidly v rámci finančních nástrojů, které by aktivně zapojily místní samozprávy například, eh, pokud místní vláda reaguje nějakým negativním způsobem, to znamená zapojit eh, spíše občanskou společnost do těchto projektů a vytvořit i určitá propojení mezi těmito subjekty na úrovni vlády přijímající země a zároveň organizacemi občanské společnosti této země. Vytvořit různé kategorie financování, například financovat eh, nějakým standardním mechanismem občanská združení nebo například podporovat i ty části občanské společnosti, která je blíže vládě a dále to propojit nějak s našimi strategiemi na straně EU. Proto ty naše cíle musí být takové jasnější, zacílenější, vytvořit partnerství mnoha subjektů, posílit roli evropských delegací na místě. Ty hrajou klíčovou roli v identifikaci těchto místních partnerů na straně beneficienta. A zároveň neuvažovat pouze nebo nepracovat pouze s těmi organizacemi, které jsou velké, které jsou prozápadní, ale hledat například eh, ty menší hráče mimo velká městská centra. A posledním bodem je posílit naši strategickou komunikaci. A zde bych eh, podpo- požádala o podporu EU při podpoře spolehlivých nezávislých médií, tak aby došlo k rozvoji veřejného mínění eh, v těchto zemích, podpoře médií a zároveň využívat veškeré zdroje a subjekty a partnery přímo na místě, sítě občanských společností, naše delegace, naše velvyslanectví, ale i regionální organizace, které fungují přímo na místě, čili neustále přizpůsobovat naše vztahy s třetími zeměmi, poučit se z našich zkušeností přímo v terénu a zaměřit se na získávání více informací a další výměny našich zkušeností a názoru. Omlouvám se, říká paní předsedající, máme zde ještě dva panelisty, takže velice rychle, poté ještě budou otázky z pléna, máte-li je připravené, nebudeme na ně mít až tolik času, jak by si přála a poté úplně závěr, takže další řečník, prosím. Mým eh, eh, základním závěrem, že podpora občanské společnosti ze strany EU se hodně zlepšila a jde tam čím dál tím více peněz eh, flexibilnějším způsobem. Je to trošku orientovanější na strategické na základní zásady. Eh, jde o ochranu eh, v organizací eh, občanské společnosti, které jsou opravdu jinak ohrožovány režimem. Celkově po celém světě se tohle ale zlepšilo. Struktura občanské společnosti se vyvíjí hodně dramaticky. Takže dění v reálném světě mimo EU Eh, si vyvolává potřebu eh, změnit tenhle finanční instrument. Eh, Turecko a Egypt, tam je ten sektor velice inovativní, tak aby sledovali občanskou společnost, ale ten celkový, eh, pod, celková podpora EU eh, e nestačí eh, zatlačit ten útok, pod kterým jsou v, na Ukrajině i občanská společnost jeden z hlavních faktorů tlačících na reformu, ale i tady je to tak trochu nevyvážené a jsou tam určité nedostatky a EU k ním částečně přispívá. Takže co dělat do budoucna, jak říká Izabel? Já bych řekl, že kdyby eh, tady měl být jeden jediný instrument, tak by to zrušilo tu modalitu, eh, eh, kterou je třeba do, pro občanskou společnost. A je to tak trochu politicky senzitivní, protože jsou třeba jiná pravidla v jiných oblastech vnější podpory. Kdyby byl eh, zase na druhou stranu instrument pro občanskou společnost, tak by to trošku překomplikovalo situaci. Takže eh, já vyzývám v zásadě k zachování stávající struktury, ale uvnitřní eh, stojí za to spojit tu podporu občanské společnosti, abychom se lépe udělali představu o podpoře občanské společnosti. Tohle přichází z tolika různých konců, že není Mm, snadné si udělat eh, celkovou eh, představu a jak to, jak je to provázané na strategické cíle. Je lepší tu podporu občanské společnosti eh, propojit na jiné části. EU se zlepšila tady v tomhle, ale mm, často to tady tak trošku chybí v těch jednotlivých zemích. EU zavedla mnohem větší flexibilitu jak Jean-Louis eh, říkal, stále by eh, to chtělo ještě zvýšit, ale myslím si, že tohle není hlavní priorita. Není to ani eh, všelek. Zdá se mi, že v oblasti občanské společnosti jde spíše o politickou vůli, než o nastavení architektury a ta chybí zejména ze strany Rady členských států opravdu jako bránit občanskou společnost jako prioritu v rámci zahraničně politických cílů EU. Jeden z klíčových eh, cílů eh, a imperativů je, aby Evropská unie dávala větší prioritu ochraně občanské společnosti a jejich, jejím aktivistům zástupcům. Děláte dobrou práci, ale hodně se tohle zhoršilo. Eh, ten problém je daleko systémovější, než když ty nástroje byly poprvé nastaveny, takže je dobré, aby ty nástroje byly aktualizovány a pokud jde také o posun modality, tak e, díky tomu Evropská unie e, může lépe e, chránit organizace občanské společnosti. A ještě k občanské společnosti. To se proměňuje po celém světě. Evropská unie by toho mohla udělat daleko více na podporu jejich aktérů. Mm, mm, ale a poslední věc, kterou bych k tomu řekl, teoreticky EU eh, je odhodlána eh, slaďovat eh, tuto podporu občanské společnosti se svými strategickými cíly, ale teď tam máme takové dobré mechanismy k posouzení toho, jestli se to dělá nebo ne. Jsou tady indikátory a kritéria, které jsou tak generické, že prakticky každá podpora občanské společnosti by mohla být vydána i jako při spění zahraničně politickým cílům. Hm. Musíme ji lépe sladit, ale zároveň EU eh, by eh, neměla příliš sekuritizovat tuto eh, oblast podpory, protože kdyby to udělala, tak by přišla o řadu těch dobrých aspektů, které teď existují. Děkuji, děkuji také, že jste se vešel do svého času a posledním řečníkem je paní Johannides. Děkuji. Já akorát stručně uvedu, eh, kdo je Apollo. My jsme eh, eh, styčná kancelář pro mm, v mírotvorbu, jsme nezávislá platforma a organizací občanské společnosti, které působí po celém světě kvůli transparentnosti částečně nás financuje ICSP, stejně jako naše členské organizace. A také jsme přispěli i k tomu veřejnému připomínkovému řízení, Eh, tady o tom střednědobém hodnocení. Eh, Nebudu tady opakovat spousta dobrých věcí, kterou už, eh, která už zazněla, ale hm, hovořilo se tady eh, o tom, že je tady stále více krizí, ale eh, také, že EU může být mírotvorným aktérem v rámci globální strategie, ale samozřejmě také díky tomu, že je to eh, hodnotový, eh, hodnotová organizace, která je před nimi světovým eh, dárcem. Hm, musím navázat na ty bezpečnostní problémy. Máme tady nový nástroj, mírový nástroj a my nyní řešíme potřebu Eh, těch eh, nových eh, bezpečnostních potřeb, ale to samozřejmě automaticky se nemusí promítnout do míru. To je třeba poznamenat. Pokud je o ICSP, tak to poslední hodnocení proběhlo v červnu 2017 a vyšlo to nesmírně pozitivně. Ehm, v komisi z prosincové zprávě se vyzývá, aby Evropská unie si připravila kapacitu k řešení eh, klíčových bezpečnostních otázek po celém světě. Tady my si myslíme, že tohle musí být mírový nástroj na eh, tvorbu míru. Eh, díky tomu Evropská unie může naplňovat své hodnoty a může jednat jako globální mm, mírový aktér. To, tento názor sdílí i ostatní organizace občanské společnosti, které působí v této oblasti v zprávě rozpočtového výboru se hovoří o, o bezpečnosti na hranicích a my si myslím, že tady eh, se mm, tady přispíváme k eh, míru a bezpečnosti po celém eh, světě. A, a popíšu některé aspekty, které se pohraniční bezpečnosti nedívají, ne, ne, ne, s ní nesouvisejí. Například 1325 rezoluce OSN k rehabilitaci a mm, znovu zapojení do společnosti e, obětí e, odplněných konfliktů. To je nesmírně důležité pro zajištění dlouhodobé stability v e, zemích, kde docházelo k těm hrůzám. Mm. Také účast občanské společnosti v občanský, tedy v politickém procesu. Čili ICSP to eh, je opravdu ono potom eh, eh, analýza konfliktu, včasné varování. My jsme opravdu rádi, že jsou tady určité pozitivní složky ICSP, které se týkají rychlosti, flexibility. A také zdůrazňujeme řadu aktérů, které to může podpořit a zaměřit se na to, jak implementovat tu důležitou mírovou agendu kterou EU podporuje. Potom, pokud je o eh, personální stránku ICSP, Zajímavé o tomto instrumentu je, eh, že jsou tam vyhrazení zaměstnanci i v Bruselu, i v regionech, kteří znají konfliktní problémy, vědí, jaké projekty financovat a já se trošku obávám o odlišné konfigurace toho, eh, kdo by dohlížel na toto a kdo o tomu rozumí. Hovoříme tady o prevenci konfliktu a tvorbě míru, ale eh, africký mírový nástroj například, to není eh, tvorba míru jako taková. Důležité je, abychom eh, všichni hovořili o tom tež a aby příslušný instrument dělal to, co má dělat. Když by jej naplňovali jiné, jiní lidé. Pokud jde o ochranu eh, lidských práv, tak eh, ten další instrument eh, má celé jedinečnou pozici. Je to okrajový instrument založený na hodnotách. Potom v příštím MFF si myslíme, že ICSP je třeba zachovat. Je to velice podstatné, pokud jde o stávající ambice EU. Pokud je o flexibilitu, tak to je jedna z těch málo oblastí, My si můžeme představit eh, takovou eh, tu skříň eh, s různými šuplíky a když se to spojí dohromady, tak by to mělo fungovat lépe, no ale tam záleží na tom, jak se to přesně udělá. ICSP je nejflexibilnější ze všech těch nástrojů a když ho spojíme se ostatními, tak jaké tady bude riziko. Budování míru to je opravdu jádrem celých těch snah a pokud tady hovoříme o na zastřešující politice, tak eh, je docela eh, jasné, jaká je naše ambice v této oblasti. Nechci příliš přetahovat, jenom poznamenám, eh, že ten, to stanovisko pro ke zprávě rozpočtového výboru o příštím MFF trvá na tom, aby se z tohoto ponechali nebo nechali separátní instrumenty. A, a ty instrumenty pomáhají eh, naplnit eh, EU a eh, dodržovat své závazky a my tvrdíme, že by také měly být zachovány jako nezávislé instrumenty v příštím Děkuji. Děkuji všem řečníkům. No, omlouvám se, že jsem vám omezila řečnickou dobu. Teď dáme slovo členům výboru. Jako první pan Kukan. Děkuji. Já nemám ani tak otázku jako několik poznámek různých mm, kritických. Byl jsem zpravodajem pro ten nástroj sousedství a pro politiku sousedství. Pamatujte si na všechny diskusy. My jsme se vzdali řady požadavků. Jako parlament, abychom eh, našli kompromis s radou a komisí, aby ten nástroj fungoval dobře. A když se na to podíváme teď, tak eh, to eh, bylo špatné rozhodnutí, byla to naše chyba. Protože se ukazuje, že Parlament má velmi omezenou kontrolu nad těmi finančními toky v těchto nástrojích. A máme obavy, nebo jsme trochu znepokojeni tím, že EAS a komise nám nemůžou nabídnout jednotné hodnocení těchto nástrojů. Nenašel jsem konkrétní odpovědi na ty základní otázky, jak efektivní ty nástroje jsou, jaké jsou tady problémy v jejich implementace a tak dále. Odpovědi, které jsem našel, jsou přinejmenším velmi vágní nebo e, eh, velmi obecné, takže potřebujeme mít eh, konkrétnější, jasnější informace. I ten princip eh, více za víc Hmm, o tom se hodně mluvilo. Mě by zajímalo, jak se to promítlo do praxe, do vztahu s našimi sousedy. To jsem rozhodně nikdy nenašel. A ještě velmi eh, rychle architektura těchto nástrojů. Komise kdysi říkala, že ty nástroje jsou vhodné pro ten účel a že se nemusí měnit eh, legislativa nebo mm, přenesené akty. Nicméně, teď tady eh, byla řeč o tom, že je potřeba tu architekturu změnit. A já nevím, proč tak rychle. Nebyl bych proti změnám, které by eh, vyplývaly ze změn našich priorit, ale mám pocit, že tady jde o návrhy změn vyplývající z některých interních debat v rámci komise. To je všechno. A v budoucnosti chci říci, že potřebujeme mít flexibilní nástroje, protože se věci hodně mění. Rusko, Turecko a tak dále, ty nástroje musí být dostatečně flexibilní pro to, aby se mohly využít v těch eh, měnících se situacích. A parlament musí mít více vlivu a více možnosti to ovlivňovat. Děkuji, pan Kristian. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl podpořit to, co právě říkal pan Kukan. Já jsem byl také zpravodajem Kempin před třemi lety. Ty implikace změny nebo zjednodušení architektury a zvýšené flexibility by vedly k velmi výrazným změnám. Teď je tady řada možností, o kterých je možná, možné jednat. Ale já chci také říci, že přestože to někdy je prezentováno jako, tech, jako technické změny, tak to má i politickou dimenzi a je potřeba si uvědomit, co se o tom říká ve členských státech a že tady jsou rozdíly mezi eh, jihem, severem a východem a západem eh, v EU. Je potřeba to propojit také s tou diskuzí o budoucnosti východního partnerství že VNP už nemůžeme ignorovat ty rozdíly v očekáváních a v ambicích a teď poukazuji na Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko. To jsou státy, které jsou všechny v úplně jiné kategorii, nejenom formálně, ale také obsahově. Dosáhli tady jasného pokroku, strategicky se rozhodli o, e, pro evropskou integraci a proto je potřeba nastínit politickou vizi, jak udělat více pro ty, kteří se jasně rozhodli vydat se na cestu k Evropě. A proto by bylo dobře, aby vznikl zvláštní fond pro tyto tři země. Ten předchozí model byl eh, zrušen na tom samitu východního partnerství v Bruselu. Ty závěry už to nezmiňují. Přitom to bylo doporučení Evropského parlamentu, takže já se chci ptat, jak můžeme eh, udržet pozornost na těchto třech eh, potenciálně kandidátských zemích, pokud eh, zatím jsou ve skupině všech ostatních zemí a nerozlišuje se pan Austrovičius. Děkuji také za tvůj návrh zprávy. To je výborný základ pro diskuzi o externích finančních nástrojích. A děkuji našim panelistům za jejich prezentace. Není pochyb o tom, že externí finanční nástroje musí reflektovat eh, zásady a politiky EU a dlouhodobé strategie, a těch máme tolik v EU, lepší politické řízení, jak to tady všechno skoordinovat a sladit, aby se to neodporovalo, spíše se to doplňovalo, to je E, náš největší úkol, jak teď, tak i v budoucnosti, takže to politické řízení by se mělo posílit. Je potřeba také více zdůraznit roli tohoto výboru nebo jiných případně příslušných výborů. Jak, e, musíme si podívat na otázky, jak například e, zkrátit tu času, zkrátit čas implementace. Neustále slýcháme od vládních organizací nebo partnerů terénu, že to strašně dlouho trvá. A velmi často během té doby ztratíme možnost ovlivnit ty eh, situace, o které jde. Lepší komunikace o politikách EU, to je vždy potřeba, tedy potřeba lépe vysvětlovat našim partnerům a sousedům, co děláme. Mám několik otázek. Implementace tolika nástrojů, které nejsou podmíněny ničím, i makrofinanční pomoc, kterou bych mohl nabídnout jako příklad, by se měla vyžadovat určité politické podmínky. Potřebujeme výsledky, nejenom to gesto toho, že eh, poskytujeme nějakou pomoc, takže se chce ptat, co si o tom myslíte, jak eh, by šlo posílit tu podmíněnost. A za druhé, Nemluvíme jenom o úrovni EU, ale také o členských státech, které mají sami hodně nástrojů na pomoc. Mě by zajímalo, do jaké míry by se to mohlo eh, změnit, kdybychom měli nějaký inkluzivnější nebo koordinovanější přístup EU a členské státy, které také používají tyto externí finanční nástroje. Děkuji. Paní Lusing. Děkuji. Naše politická skupina je velmi kritická, na, nebo se dívá velmi kriticky s výhradami na instrument eh, pro míra stabilitu, na pokud podporuje eh, vojenské aktéry, ale k tomu bych se teď eh, moc vyjadřovat nechtěla. Chtěla bych se spíše zabývat těmi zásadními aspekty parlamentní kontroly. Podobně jako další kolegové, i já mám už řadu let zkušeností v různých pracovních skupinách pro tyto otázky a ta otázka hodnocení už by se měla vyřešit. Možná to zní trochu tvrdě, ale nemohu to říct jinak, než že mně to přijde kolikrát jako fraška. Žádné hodnocení tady vlastně není. Vždycky se tady říká, že ten ďábel vězí v podrobnostech, ale i tak bych ráda ty eh, podrobnosti znala. Nikdy se o tom nic nedozvíme. A potom tady člověk si může eh, vyslechnout něco, co říkala Hanem, že makroekonomická stabilita v Tunisku se zlepšila. To mi přijde komické, vzhledem k tomu, že tam lidé teď demonstrují, vzhledem eh, k tomu, že ta hospodářská situace se zhoršuje. Takže takové, taková tvrzení nejsou ničím podložena. Takže by bylo dobře, kdyby se hovořilo o konkrétních možnostech jak se zúčastnit takového hodnocení a moci se k tomu vyjádřit. Ještě několik otázek. Naš politická skupina vždycky se zasuzovala o to, aby ten nástroj pro stabilitu, který je v oblasti přenesených aktů, eh, tak fungoval, ale není tomu tak, ale v některých oblastech to je možné a tam eh, se rozhoduje jenom o čistě formálních věcech. Já si myslím, že kolikrát si to vyžaduje zásah nějakých investigativních novinářů, aby zjistili, co se tam děje. Jde například o ty eh, prostředky, které by se měly odebrat eh, pro tu eh, implementaci dohody s Tureckem. Tam by se to vyžadalo přijetí těch aktů přenesené pravomoci, Všechno se dělá tak, eh, jak to vlastně eh, komisi vyhovuje. A na závěr chci říci, že mám velké výhrady nebo pochybnosti ohledně vztahu těch programovatelných a neprogramovatelných částí těchto nástrojů. Tady si myslím, že je potřeba zavést nějakou kontrolu Pořád se mluví o e, potřebě více flexibility a ráda bych znal odpověď na to, jak je vůbec možné e, provádět takovou kontrolu e, těchto flexibilních nástrojů. Pan Kelam, děkuji. Toto je velmi vítaná příležitost mít takovou užitečnou schůzku s různými aktéry, myslím, že hlavním smyslem je najít nějaké styčné body a lépe si porozumět. Teď čelíme velmi velkým eh, změnám, velmi proměnlivému prostředí. A kolikrát eh, naše kroky mohou, by měly vést k uklidnění situace. A tam je klíčové načasování a tak dále. Komise tady eh, zmínila eh, klíčovou věc a že tyto nástroje by eh, měly být řízeny nebo poháněny politikou v dané oblasti. Jinak my také vítáme tu konzistentnost, jednodušení, flexibilitu. Všechny tyto výroky jsou vítané, ale, jak už tady bylo řečeno, ten ďábel vězí v podrobnostech a já souhlasím se svou kolegyní Šákem s jejím úvodním vystoupením, že nepotřebujeme tak formální schůzky, ale spíše vzájemné konzultace. A to, co také říkal pan Kukan, potřebujeme mít nějaké hodnocení fungování těchto nástrojů ze strany komise. To je náš problém. Co se týče toho volání po jednotném nástroji, to bude asi chvíli trvat. Neměli bychom to uspěchat. Ale měli bychom se myslet nad tím, jak by to mohlo vypadat. pokud bychom eh, měli více stability, tak by to možná také znamenalo ohrožení demokracie. A naším závěrem z dnešní schůze by mělo být, že potřebujeme mnohem eh, eh, více neformálních konzultací. Měli bychom se neustále vzájemně informovat, aspoň my to očekáváme od komise, jaké má plány s implementací Děkuji ještě čtyři řečníky na naší straně a začíná nám docházet čas. Pan Pancer je teď na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dvě velmi krátké poznámky v reakci na to, co tady říkají naši hosté. Asi se shodujeme všichni na tom, že je potřeba lépe řídit tyto externí nástroje ale víme, že tady je určitá eh, rezistentnost byrokratická, eh, také určité lobistické tlaky. A ta první věc, která je důležitá, je potřeba stabilizovat eh, a přispět k té racionalizaci a zjednodušení. A mělo by to vyplývat z těch zkušeností v terénu, to by mělo určovat ty nové podmínky, mělo vyplývat z kapacity reagovat na nové výzvy. A v tomto rámci bychom měli také mít eh, co největší eh, prostor pro působení, pro eh, manevrovací prostor tedy. Vysvětlím to konkrétně. Například LIPA, což je ten předvstupní nástroj, tam jsou největší problémy například v oblasti migrace, protože ty prostředky byly převedeny na tyto účely, to se předtím nepředvídalo. To je objektivní eh, problém, který se vyskytuje často. A ještě druhá poznámka. Flexibilita a zjednodušení to jsou eh, také věci, které řídí politika, nebo která, kterou by měla řídit politika. V tom eh, souhlasím s panem Šerifa, že bychom tady neměli neustále trvat na kvantitě, ale také na kvalitě. V oblasti řízení to je ale otázka pro tento parlament, protože Eh, mnozí eh, často požadujeme více kontroly, ale nevyplývá to z žádných konkrétně stanovených priorit. V podstatě všechno je považováno za prioritní a v podstatě to znamená, že řada věcí není řešena eh, vůbec. A přitom teď se potýkáme s bezprecedentními výzvami v oblasti například lidských práv a demokracie, takže bychom se všechno měli uvědomovat, měli bychom se také uvědomit, že eh, ta rozhodnutí nejsou nikdy neutrální, protože to musí se opírat o naše hodnoty a o tu vizi naší budoucnosti. Děkuji. Pan López Isturiz White. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaši práci. chci také říct něco pozitivního jako pan Kelam. Toto je eh, základ naší externí visibility. Eh, myslím, že i naše občany to velmi zajímá, jaké je naše působení mimo Evropskou unii. Tomu, že dáme moc času, tak mám eh, dvě otázky na komisi. Jak můžeme vyhodnotit tu možnost sloučit tyto nástroje do, do jednoho? Já říkám, že my to vám leží na srdci, ale chci se zeptat, jak to hodnotíte vy. A potom jde o to, že by 15 rozpočtu pro vnější činnost bylo mimo programy, aby se s tím dalo lépe nakládat. A svému soukolegu ze socialistické strany jsem chtěl říci, že IPA nabízí možnost komisi využít tento nástroj, jak eh, eh, se to využilo například na řízení migrační krizi. Je tam eh, právní ustanovení, které to umožňuje, takže si myslím, že to komise rozhodla správně. Pan Guerrero Salom. Děkuji. Já jsem, jsem přišel um, trošku zváháním, protože nejsem žádným členem AFETu, ale jsem zpravodajem pro stejnou zprávu eh, ve výboru pro rozvojovou pomoc. To se týká těch rozvojových nástrojů, takže mi dovolte, abych také položil několik otázek. V těch prezentacích bylo řečeno, že jsou tady dva aspekty kdy ten postoj komise se dotýká některých citlivých oblastí, jako jsou zájmy a hodnoty. Jde o vztah s našimi partnery, kteří eh, přijímají financování. Takže mám otázku na kohokoliv z vás, kdo mi na to bude chtít odpovědět. Jak vnímáte tu specifičnost eh, rozvojového financování v rámci vaší v oblasti, tedy v rámci externí politiky? A také se chcete na to možnost, že by vznikl, eh, vznikla znační rozpočtová položka pro rozvojovou pomoc a jestli by to mělo dopad na ty obecné mechanismy u těchto nástrojů v rámci toho nadcházejícího víceletého finančního rámce. Paní předsedkyně má několik otázek. Mnoho politických eh, zástupců politických skupin už se zmínilo o těchto věcech. Doufám, že vše vezmete v potaz. Víte, na jedné straně mi překvapuje, že i na základě těch vnějších hodnotitelů tyto nástroje zdá se, že teda jsou, odpovídají eh, těm stanoveným cílům a na druhé straně zde slýchám, že by měly být nějak propojeny, sloučeny a já nechápu proč. Otázka řízení a zprávy nebyla dostatečně podle mě zatím ještě řešena, pokud je o geografické, tematické cíle s ohledem na roli ESVČ, Evropské komise, parlamentu a ostatních subjektů. Já jsem ráda, že jsme si měli možnost vyslechnout i tyto hlasy. A dále je to otázka více odpovědnosti našim delegacím přímo v terénu. Ano, můžeme namítat, že jsou úplně nejblíže přímo té situaci v terénu, ale na druhé straně jsou vlastně nejvzdálenější od nás, od nějakých revizních procesů a v podstatě by tam mohlo dojít ke konfliktu zájmu, pokud je o pragmatické vztahy přímo s místní vládou na místě a zároveň například reagovat v otázkách citlivých porušování lidských práv. To by mohla být skutečná problematika, skutečný konflikt a proto bych se rád zeptala na váš názor, jak to řešit. David McAllister, než odešel, položil jednu otázku. Proč nebyly předloženy žádné akty přenesené pravomoci. Tato odpověď se zatím nezasněla, podle mě je důležitá. Čili na závěr, mnoho z vás se zmínilo o tom, že některé ze základních těchto principů jsou vítány, zaměřit se na politiky, ne na nástroje, být více flexibilní, pružní, ale zároveň jste se zmínili o tom, že ty největší problémy jsou v těch nejmenších detailech, mm, to znamená, že nesmí dojít k nějakému kompromitování, solidní kontroly, revize a tak dále. Já, pokud jde o ty detaily, já si myslím, že ještě nezasnělo dostatek ohledně implementace těchto plánů, ohledně zprávy a řízení celé problematiky. Asi není možné na vše odpovědět dneska, ovšem tyto odpovědi potřebujeme, než se pohneme z místa a vidíme zde v tomto ohledu opravdu široký koncenzus mezi politickými frakcemi. Nyní máme asi tak 10 minutek. Slyším zde, že možná trošku o několik minut více, já osobně bohužel nemohu zůstat, potom samozřejmě může někdo převzít můj pod, post, ale prostě máme tento čas a nyní teda kdo by chtěl začít, Kristián nebo pokud byste to mohli nějak integrovat všechno, tak to by bylo úžasné. Takže já rád začnu. Rád bych poděkovala za mnoho dobrých argumentů, připomínek. Možná bych vyprovokoval i ostatní panelisty a poslance je taková úroveň konzervativního přístupu eh, z vaší strany. Vy hovoříte o tom, že mm, ten ďábel tkví v těch eh, detailech. Ovšem my známe toho ďábla, my v podstatě vlastně zdá se, že jsme si na něj zvykli a že se nám líbí. Čili to si myslím, že možná je součástí odpovědi, proč zde nejsou žádné aktiv přenesené pravomoci. V rámci té celkové architektury, která byla odsouhlasena spolurozhodovacím procesem mezi Radou a Evropským parlamentem v rámci stávajících finančních perspektiv, je každý tento nástroj zaměřen na konkrétní cíl. Fungují běží to, jsme schopni je řídit a proto jsme dospěli k závěru společně s našimi kolegy z Evropské komise, že neexistuje žádný důvod je opětovně otevírat prostřednictvím aktu přenesené pravomoci, dokonce i v rámci toho hodnocení v polovině období, v tom poločase, jsme vlastně nemuseli nějaké velké finanční částky přesouvat z jedné země do druhé či z regionu do jiného regionu, což by jistě vyžadovalo delegované akty. V období vytvoření těchto nástrojů ta marže pro takový přesun byla stanovena na úrovni, kterou jsme považovali za dostatečnou. Chápu, ale to, že dokumenty, které se týkají strategické diskuze u tohoto přeskumu, která nás čeká za tři týdny, byly předloženy dneska. To znamená, že budete mít tři týdny pro podávání jakýchkoliv dalších objasňujících dotazů, otázek a tak dále. Proč to? Pokud to funguje, tak proč teda se budeme snažit o nějakou další konsolidaci těchto nástrojů? No, protože my si myslíme, že ta celková architektura těchto nástrojů by mohla být vylepšená, mohla být efektivnější, tím, že zjednodušíme ten samotný proces a zaměříme naši pozornost na to, k čemu to slouží, k těm politickým cílům. To by mělo být naším cílem. Když jsem poprvé začal diskutovat o víceletém rámci MMF, o další generaci těchto nástrojů, já už se ani nepamatuji, je to dávno, ale měli jsme více než 20 takových externích finančních nástrojů. Nyní jich máme asi tak desítku. Záleží na tom, co považujete za externí a co za interní finanční nástroj. Nemyslíme, že v současné době zde máme méně kontroly a dohledu než před 10 či 15 lety. Dokonce si myslíme, že je to efektivnější. Jistě, je tam ještě prostor k vylepšení. Konsolidace by měla být konsolidace jednotlivých manažerských procesů a struktur, a ne pouze to, že zde bude mít stanovený jediný politický cíl. Zda EDF, nebo pokud jde o rozvojovou politiku, zda teda je to zahrnuto do rozpočtu a my jsme řekli eh, velice jasně, že v loni došlo k takovému konsenzu, to znamená propojení těchto politik na EU a národní úrovní, pokud jde o tyto nástroje pro externí financování, to je náš politický rámec. A to, jak ten proces běží nebo jakým způsobem, to je spíše technická otázka. Samozřejmě, že těch dňáblíků se nám tam potom v tom procesu objeví více, ale vytvořit určitou sadu konsolidovaných nástrojů, to vyžaduje to, aby v rámci určité zjednodušené manažerské struktury jsme pořád zachovali geografickou dimenzi, tematickou dimenzi a dimenzi rychlé reakce. To vše je důležité a to vlastně umožňuje nebo v sobě zahrnuje možnost pružnosti, propojení mezi těmito nástroji nebo nějaké mobilizace v rámci jednotného cíle. Čili toto je jeden z aspektů flexibility. Dalším aspektem, který se zde zmínil několikanásobně a správně, je otázka, jak se díváme na ten výkon, ty výsledky, ten princip více za více, pane Kukane, jak jste se o tom zmínil? Ano, my to již máme, ale v takové omezené formě, to znamená dodatečná určitá alokace prostředků v tomto ohledu není uh, úplně nejvhodnějším stimulem, protože ty prostředky jsou drobné. Proto si myslíme, že do budoucna i právě taková konsolidovaná architektura využila inspirace z EDF nástroje, kde je veliká rezerva v tomto ohledu pro nepředvídané okolnosti. A my víme, že v průběhu pěti či sedmi letého období je mnoho takových nepředvídatelných událostí. A, a druhým důvodem je, aby jsme poskytli právě podporu těm partnerům, kteří odvádí určité úsilí a když vidíme, že se snaží, tak prostě my se rovněž snažíme. To je důvod, proč chceme, aby jsme tam měli nějaký, nějakou velkou částku pro ty nenaprogramované cíle a poté strategickým způsobem to zhodnotit, ve strategický dialog, podívat se na ty výhledy do budoucna, na změnu politických eh, eh, cílů, v souladu s měnící se situace a tak dále. A nyní ta delegace řízení přímo na místě těchto programů, to znamená v terénu těm našim orgánům. To je taková falešná otázka trochu, protože já jsem vždycky zjišťoval, že řízení naší pomoci je takovým trojuhelníkem. A každá z těchto třech částí musí fungovat. Jednak pod vedením parlamentu, pod vedením členských států. <clears throat> Čili politické služby přímo v našem centru, především ESVČ a DGNEA, dále jsou to manažerské služby, to je NEA, DEVCO, FPI, a potom tím třetím prvkem jsou naše delegace na místě. Jak transformovat strategické hlavní směry, které obdržíme od vás a od členských států, jak je přetavit v ty programy na místě. A potom musíme pracovat s našimi kolegy v terénu a zjistit, jak tyto programy mohou být přetaveny v konkrétní projekty. A právě delegace nám mohou pomoci identifikovat pomocí takzvané eh, kontroly reálné situace na místě, které projekty potřebujeme. A ovšem samozřejmě bez naší pomoci to nemohou udělat. A paní předsedající se o tom správně zmínila. Musí samozřejmě mít i odvahu řešit obtížné situace. Jsou zde konkrétní otázky v rámci projektu, lidská práva, občanská společnost. To zde již zaznělo, kde musíme udělat i určité výjimky z tohoto modelu, protože řekněme jedna nebo druhá část tohoto trojuhelníku by znamenala, že některý z těchto částí je přetěžen. My prostě chceme, aby všechny tři prvky fungovaly efektivně, každý dělal svou práci a my vám poté budeme moci prezentovat dostatečné informace a úspěšně Eh, přetavit vaše politické priority na konkrétní cíle přímo na místě. Děkujeme, Kristiane. To je v podstatě začátek dlouhé diskuze z mnoha úhlu pohledu pro naší pracovní skupinu mm, mohu slíbit, že věnujeme jedno celé naše zasedání těmto otázkám, těmto obavám, které zde zasněly. Potřeba řádné vedení z naší strany, určitého dohledu a ne nějaká nejasná nepřehledná struktura, kde nikdo neví, co se děje. No a my samozřejmě, abychom měli eh, do 7. února eh, v poledne možnost ještě předložit pozměňovací návrhy k mé zprávě. 21. nebo 22. února proběhne výměna názorů v rámci Eh, několika výborů. 23. se plánuje hlasování v AFETu, 8. to bylo eh, stanoveno jako mm, první termín. No a eh, nyní teda to bylo změněno na 20. a poté hlasování na plenárce. Děkuji všem zástupcům za Evropskou komisi, za ESVČ, dále samozřejmě našim externím panelistům z různých think tanků, organizací. Velice si vážíme vašich příspěvků i vašeho času, který jste nám věnovali. Děkujeme.